Děkuji, pane komisaři, a e, tím jsme uzavřeli diskuzi. A nyní podle programu e, máme zde e, interpelaci na komisi, která se týká, která se týká strukturálních fondů pro boj s nezaměstnaností mladých lidí a pomoc malým středním podnikům. Jako první dostane slovo paní Hybnerová pět minut. Uh, thank you. President. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Na začátek bych ještě jednou chtěla říci, že není pochyb o tom, že Evropa potřebuje růst. A poslední summit konečně uznal to, co my v parlamentu jsme už léta opakovali, že jakákoliv další rozpočtová konsolidace musí odpovídat růstu. Současné výhledy nejsou dobré. Pokud stagnace bude pokračovat, dojde k narušení kapitálu v rámci produktivity a i lidského kapitálu, především pokud je o mladé lidi. Eh, jde nám tedy o to, abychom na všech úrovních eh, se snažili eh, co nejvíce využít evropský rozpočet. V tomto kontextu nás překvapilo, když předseda Evropské komise řekl, že je 82 miliard eur, jak řekl, nevyplacených Eh, strukturálních fondů je to 20 miliard eh, z jednoho druhu fondu a 60 miliard z ERDF a z fondů soudržnosti. Těch 20 milionů bylo strukturálních fondů. Eh, to druhé představuje asi 22 prostředků na současné programové období. Nicméně zjistili jsme, že to nejsou neutracené peníze, ale spíše peníze ještě neutracené Víme, že eh, tyto prostředky nejsou ještě alokovány na jednotlivé projekty, ale už jsou přiděleny na provozní programy a priority. Eh, alokace na jednotlivé projekty prostřednictvím výběrových řízení eh, je něco, co trvá až do konce finančního výhledu. Proto se dá očekávat, že většina členských států si ponechá část se svých prostředků eh, na léta 2012 a 2013. Zbylých 70 ERSF eh, e a eh, také velká část procent z dalších fondů jsou peníze, které už byly právně přiděleny k některým projektům. A tyto projekty probíhají. A je těžké nyní požádat o rozsáhlé hodnocení dopadu. Víme nicméně, že růst a zaměstnanost od roku 2007 byly prioritou a politiky soudržnosti. Nicméně souhlasíme s tím, že potenciál politiky soudržnosti vytvářet hospodářský růst a pracovní místa, to je něco, čeho je třeba využít. Nicméně co nás znepokojuje, je, že by zde mělo dojít k převedení peněz, které už členské státy chtějí plánovat na některé projekty. Také nás znepokojuje, že tento návrh vedl k chybným interpretacím a také k podkopávání politiky a jejího dopadu na vytváření pracovních míst. Během krize Evropský parlament podporoval veškeré návrhy komise, jejichž cílem bylo eh, posílit politiku soudržnosti. Rychle jsme schválili pozměňovací návrhy na řízení, eh, pokud jde o spolufinancování. Spolupracovali jsme velice úzce s komisí a s radou, abychom vytvořili Eh, nástroj pro sdílení rizika, aby tak bylo možné pomoci zemím, které mají problémy. Na závěr bych chtěla říci, že si samozřejmě všichni jsme vědomi toho, že v některých zemích existují problémy s přijímáním prostředků a vážíme si toho, že se komise snaží pomáhat zemím, jako je Bulharsko, Rumunsko, Řecko nebo Itálie v překonávání eh, problémů s tím, že musí utahovat opasky a to právě prostřednictvím strukturálních fondů. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo komisař Hahn. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám mnohokrát za tu, tyto otázky. Nyní se poskytuje dobrá možnost, eh, jaký eh, potenciál růstu má regionální politika. Zde bych chtěl upozornit na to, že regionální politika již byla vždy zaměřena na růst a také v budoucnu bude i nadále. Přesto ovšem v dobách, jako jsou nynější, je třeba vsázet masivně na růst. Evropa potřebuje růst a je velice důležité, abychom eh, případné recesi čelili. Jsou důležité dvě věci, o kterých se musíme zmínit. Jedna je podpora malých a středních podniků a druhá věc je v některých zemích vysoká nezaměstnanost mládeže, někde až 50%. A tomu bychom měli také čelit. Musíme podporovat obě tyto oblasti Eh, uvedu jednoduchý početní příklad. Máme 23 milionů malých středních podniků v Evropě a máme zhruba 23 milionů nezaměstnaných. Kdyby se nám podařilo, když to řeknu zjednodušeně, přesvědčit eh, každý malý podnik, eh, aby zaměstnal jednoho nezaměstnaného, tak by ten problém s nezaměstnaností se zmírnil. Evropská rada z 30. ledna, myslím, správně řekla, že v následujících letech potřebujeme ještě větší a cílnější úsilí eh, pro to, abychom podpořili konkurenceschopnost našich podniků a tím, abychom zajistili růst v Evropě. Protože neexistuje žádná dlouhodobá stabilita bez eh, příslušné kvality příslušného kvalitativního a kvantitativního růstu. Eh, to, co se navrhuje, tak eh, ty prostředky ze strukturálních fondů, které nejsou ještě přiděleny k žádným konkrétním projektům, to je 22 eh, miliard z jednoho fondu a zhruba 60 miliard miliard z, z fondu soudržnosti, tak měli bychom to ještě jednou přeskoumat. To je pravda, je to správné, že v principu tyto prostředky jsou přiděleny určitým programům, ale ještě nejsou přiděleny konkrétním projektům. A proto je zcela legitimní, když řekneme, podívejme se na to, jestli ještě jednou bychom nemohli vylepšit strukturu podpory. A komise nabídla zejména těm zemím pomoci e, se všemi experty, které máme k dispozici, e, aby e, ty země, které mají vysokou nezaměstnanost mládeže, dostaly patřičnou podporu. A těm musí být dovoleno také v kritických fázích vyčerpat všechny možnosti. Jsme k dispozici, také jsme to členským státům nabídli členské státy tuto nabídku přijaly a v nejbližších týdnech a měsících eh, budou probíhat eh, zcela konkrétní jednání, a to již na počátku března. Ovšem záleží na členských státech, zda nakonec své programy přizpůsobí a ještě jednou se přesněji zaměří na tyto cíle, a to je potírání nezaměstnanosti mladých lidí a e, podpory, e, podporu e, malých a středních podniků. Kromě toho bych chtěla říci, že děkuji Evropskému parlamentu, jak pomáhá urychlit různá opatření, která slouží malým a středním podnikům na jedné straně a na druhé straně také podpoře spolufinancování protože tím se mohou také překlenout různé eh, problémy s likviditou. Konec konců jsme připraveni také určité programy přizpůsobit, jestliže si to budou členské státy přát. Komise je ochotná k tomuto kroku, ale prosím také poslance Evropského parlamentu a poslankyně, aby právě spolupůsobili a pomáhali eh, podpoře malých a středních podniků a odstranění nezaměstnanosti mladých lidí. Děkuji, pane komisaři. Nyní máme řečníky za politické skupiny. Začneme Evropskou lidovou stranou. Pan Van Nistelrooy, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, Cílem dnešní rozpravy je, aby zde byla jasnější pravidla. Paní Hübner hovořila o zásadní věci. Chceme vědět, jak Evropská komise chce uvolnit miliardy eur Jedná se o 82 miliard eur eh, na posílení ekonomiky. Eh, vy jste nás eh, navštívili v Nizozemsku a poukazovali jste na to, že budeme spolupracovat jako partneři, že budete spolupracovat se společnostmi, s regionálními úřady, s univerzitami a tak dále. A že a bude mnoho eur investováno do celé řady programů. Už jsou stanoveny programy na léta 2012 a 2013. A není možné to najednou začít měnit, protože tyto programy už byly naplánovány. A tak změny mohou vést k narušení důvěry. Jak chcete sehnat eh, tyto finanční prostředky? Eh, je to nějaký účetnický trik nebo a budete procházet eh, zemi za zemí, budete se dívat na situaci v jednotlivých zemích, v Německu, ve Francii, v Nizozemsku. Je zde celá řada projektů, a které ještě nebyly dokončeny. Já bych v každém případě chtěl vědět, a kolik myslíte, že je zde manévrovacího prostoru manipulovat s těmito prostředky. Po eh, Děkuji eh, za socialisty a demokraty. Mm, na tři minuty třicet má slovo paní Krel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisáři. Chtěla bych zmínit tři body eh, k tomuto tématu. V první řadě mimořádně vítám eh, to, že komise se snaží nyní potírat eh, nezaměstnanost mladých lidí a je to vlastně ve středu její politiky. Doufáme, že budeme vytvářet budoucnost pro mladé lidi. Eh, to je velký cíl a je to velice důležité. Za druhé vítám také to, že komise stále častěji vidí, že právě v dobách hospodářské krize není možné mít pouze úsporné programy, ale že jsou nutné také investice. Samozřejmě malé a střední podniky jsou v tom případě na prvním místě, protože ty vytvářejí právě většinu eh, pracovních míst a jsou velice důležité pro ekonomický rozvoj. A za třetí, eh, zcela jasně a otevřeně říkám, eh, že pan Barroso vzbudil dojem, že 82 miliard eur v této Evropské unii někde se žene. Tak to stálo v tisku. A eh, s tím, že se to správně nepoužívá v politice soudržnosti. A mohli bychom právě tyto prostředky použít eh, pro potírání nezaměstnanosti mladých lidí. 82 miliard eur, to je téměř čtvrtina celého rozpočtu politiky soudržnosti do roku 2013. Podle mého eh, eh, názoru je to vázáno na různé projekty. A jak to chcete najednou zorganizovat, že všechny regiony nyní řeknou, že budou dělat něco úplně jiného a řeknou, no u nás v regionu eh, možná není tak vysoká nezaměstnanost mladých lidí, tak to dáme k dispozici jiným zemím. Musím říct, že reakce regionu byla zarážející. Eh, dost, mm, celá řada lidí mi zavolala a řekli, co budeme dělat teď, prostředky nám budou odebrány, co budeme dělat. Politika soudržnosti, to je opravdu mimořádně eh, úspěšná politika je nejvíc viditelná a nejvíc uchopitelná pro občany a občanky. A také vytváří důvěru. A když nyní takovými vágními vyjádřeními řekneme, že máme přebytek eh, peněz, tak to budí dojem, že dosud byla vytvářena špatná politika. Že prostě musíme někde nově akvirovat pár miliard. A eh, tak to nevytváří důvěru, ale nejistotu. A jenom když na to pomyslím, že Rada eh, pro jednání o letošním rozpočtu eh, nemohla předložit eh, příslušné platby tak, jak to pokládala Rada za důležité a Evropský parlament. A podle mm, mých informací Eh, Také eh, bylo zapotřebí v letošním roce 15 miliard eh, mm, zapotřebí na projekty, ale vlastně byly k dispozici pouze 5 miliard. Čili je zapotřeba dalších prostředků pro politiku soudržnosti a je třeba tyto prostředky dát k dispozici. Myslím si, že musíme dávat velký pozor na to, abychom vedli dál správnou politiku. Potřebujeme Eh, se zbavit nezaměstnanosti mladých lidí, ale nesmíme je ještě více znejistit, než eh, i tak je ta nejistota dosti velká v těchto obtížných dobách. Děkuji. Děkuji za Alde. Na dvě minuty má slovo paní Manesku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Návrh Evropské komise, to znamená přesměrovat eh, ještě ty nepřidělené eh, finanční prostředky ze strukturálních fondů na podporu eh, malých středních podniků a na boj proti nezaměstnanosti mladých, to je vítáno především i kvůli krizi. Je třeba podpořit ekonomický růst a vytvářet pracovní místa a proto musíme podporovat malé střední podniky. Eh, eh, především ty členské státy, které nejsou schopny čerpat eh, tolik tyto fondy, tak musí si stanovit lépe priority. Vy víte velice dobře, ale že to není první opatření boje proti krizi tohoto typu. Vláda mé země, <clears throat> ta možná je nejméně výkonná, pokud jde o schopnost absorbovat fondy, tak zkušenost mé vlády ukazuje, že ne vždycky ty fondy se používají pro ty správné účely. Takže mm, ta schopnost čerpat eh, mm, závisí na tom, aby bylo možné, aby členské státy a jejich vlády byly schopny vytvořit rámec pro eh, řádnou aplikaci těchto opatření, aby to vedlo ke správnému výsledku. Je třeba jasně odpovědět na všechny tyto otázky a je třeba i eh, Eh, si objasnit třeba, jak Evropská komise bude podporovat národní vlády, mm, mm, které eh, eh, neaplikují tato protikrizová opatření Evropské unie tak, aby i tyto vlády řádně zpravovaly přidělené prostředky a aby podporovali tím malé střední podniky a podporovali mladé nezaměstnané. Vy jste zdůraznili osm zemí, kde je vysoká míra nezaměstnanosti mladých. V Rumunsku, mm, paní komi, mm, pane komisaři, to je reálný problém. A rumunští občané chtějí vědět, zdali ty fondy mm, eh, přidělené eh, Rumunsku by náhodou nebyly přesměrovány do jiných států. To by nás poškodilo. Děkuji. Děkuji za zelené. Má slovo paní Šretr, minuta 30. Dank. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já vítám, že Rada přijala návrhy parlamentu a že se uh, chce soustředit na boj proti nezaměstnanosti mládeže. Barroso uh, navrhl určitý, určitou záruku pro mladé a to, byla, to byl původně návrh zelených z tohoto parlamentu. Nicméně na rozdíl od něj se domnívám, že bychom se měli soustředit především na ty mladé, kteří jsou znevýhodňováni. A na to je potřeba decentralizované kroky, protože ty jsou vhodnější. ESF by měl fungovat na místě a měl by se používat tam, když je to na daném místě vhodné. To bych chtěla říci panu Barosovi. Naše politická skupina také podporuje rozhodnutí rady, pokud jde o zelenou ekonomiku. To byla také původně zpráva z vlastní iniciativy ze zelených, od zelených, která byla schválena před dvěma lety velkou většinou zde v parlamentu. Chceme reprogramování strukturálních fondů. Chceme, aby při tomto přesměrování prostředků jsme se soustředili na zelenou ekonomiku. Pro malé a střední podniku, aby takovýto přístup byl zásadní, protože poté malé a střední podniky budou moci být více konkurenceschopné. Peníze se tak nebudou vyhazovat z okna. Je třeba, abychom podporovali trvale udržitelné projekty, ze kterých bude moci profitovat i budoucí generace. Grazie. Děkuji za GUE má eh, slovo na dvě minuty eh, pan Omači. Eh, děkuji, pane předsedo. Je normální, aby komise rozhodla o přesměrování finančních prostředků a aby parlament byl postaven před hotovou věc. Říká se nám zde, že 82 miliard nebylo vyčerpáno a nebudou vyčerpány do roku 2013 a vlastně vy chcete, abychom vám uvěřili ale já chci mít jasno, to znamená, jak je to možné tady skonstatovat s velkou jistotou, že v roce 2012 tyto prostředky nebudou vynaloženy do konce programovací období. A co tím chci říci, že žádný z regionů, které původně měly být příjemci těchto fondů, tak by neměl být penalizován e, tímto přesměrováním prostředků. Ale Důvod tohoto přesměrování prostředků není náhodou někde jinde. Nejde o to, zmírnit ty devastující účinky politiky škrtů, které teď probíhají v celé Evropské unii aby se, aby se zmírnily důsledky krize, tak by možná bylo bývalo rozumnější zmobilizovat nové prostředky, zmobilizovat nové finanční prostředky, ze kterých by se financovaly skutečné, reálné politiky růstu a politiky zaměstnanosti mladých. A v těch nových zdrojích, třeba jako ta daň z finančních transakcí, kterou si již dlouho tak přejeme a která pořád ještě e, není e, konkret, konkretizována. Takže ta by to mohla vyřešit. Děkuji. A nyní mají slovo další řečníci. Začneme panem Celerem dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, Oděvuje mě, že musíme neustále připomínat, co vlastně chápeme pod strukturální a sou, eh, politikou a politikou soudržnosti. Eh, strukturální politika je politika centrální Evropské unie. Má sloužit k upevnění hospodářské a sociální soudržnosti v Evropské unii a tím také podporovat málo vyvinuté regiony. Co se týče politiky soudržnosti a strukturální politiky, to se ukázalo právě v posledních letech, že je to v různých regionech velice obtížné, protože tam, kde je to ekonomicky obtížné, tam se prostředky k dispozici nedávají. Eh, podpora na základě strukturálních eh, programů eh, tak se popisuje také podpora, politika podpory v jednotlivých regionech. A je třeba vytvořit skutečnou evropskou nadhodnotu. Fond soudržnosti ovšem spočívá také na spolehlivosti programů a na těch prostředcích, které jsou k dispozici. Jsem udiven, že jak členské státy, tak i komise se neustále pokoušejí vidět eh, strukturální prostředky jako jakousi kasičku eh, to neodpovídá smyslu strukturální politiky a politice soudržnosti. Dlouhodobě plánované strategie jsou důležité pro zaměstnanost a samozřejmě řešení nezaměstnanosti mladých lidí je velice důležitým hospodářským cílem, ale můžeme to dosáhnout pouze tehdy, jestliže spolupráce mezi členskými státy, regiony a komisí bude zachována. Budou do toho zapojeny také všechny regiony, protože tak, také regiony přesně vědí, co je u nich zapotřebí politika soudržnosti a strukturální politika je důležitou součástí vytváření svazků v rámci Evropské unie, protože zde je solidárnost eh, v Evropě viditelná právě v regionech a není možné se jí vzdát. Děkuji. Grazie. Děkuji a minutu 30 má eh, paní Irigoyen Perese. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové. Víme, že bez mladých není budoucnost eh, a také máme jistotu, že s eh, eh, vysokou mírou nezaměstnanosti mladých není Evropa udržitelná. Zde máme mm, mm, prioritní řešení, ale je třeba i změnit eh, trh práce, jak jsme to odsouhlasili v mé zemi, protože je třeba bojovat proti eh, nezaměstnanosti mladých. Eh, u nás je to vysoká míra, třeba ve Španělsku je to 49% někde a řada z nich je absolventů škol a jsou to lidé, kteří vidí mm, budoucnost bez řešení. Proto je třeba naléhavě i mm, přijmout opatření pro pomoc mladým a mladým, malým středním podnikům, aby je zaměstnávali také. Podle mě priorita je, aby jim to, ta, to vzdělávání, to školství bylo v souladu s trhem práce, aby i ta, e, bylo to kvalitní vzdělávání, které by i snížilo mm, rozdíly mezi různými tedy e, typy školství, veřejným, soukromým, aby se i podporovala specializace Eh, duch podnikání a mobilita mladých. A takže teď jde o to, jak to rozdělit mezi těmi různými fondy těch, mm, eh, těch 12 milionů eh, miliard, které přináleží Španělsku a jak tedy se to rozdělí těch 82, které se mají přidělit z tohoto fondu a jak třeba v případě Španělska, já se ptám, kolik, jaké procento na nás připadne a za, dále, co si komise myslí, jak i do toho zapojit regionální orgány a různé sociální partnery, jak by měli jsme podílet na přípravě akčních plánů. To znamená, pane komisaře, očekáváte, že i komise bude jednat rychle, protože nemůžeme ztrácet ani jeden den. Děkuji. Grazie. Děkuji a na minutu má slovo pan Teurer. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové a kolegyně, byla to iniciativa liberálů. My jsme poukázali na to, že absorpční kapacita v jednotlivých členských státech je nízká. Já jsem byl zpravodajem a poukazoval jsem na to, co jsou příčiny. Nyní je nutné, aby komise jednala. My podporujeme komisi, aby v problémových zemích eh, v Bulharsku, eh, Rumunsku, Řecku, v Itálii eh, se skutečně jednalo, aby došlo k přesunu prostředků na podporu malých a středních podniků, na vzdělávání, na boj proti nezaměstnanosti mládeže. To jsou zásadní témata. Samozřejmě je třeba také o rozvíjet kapacity pro řešení problému. a který mají občané, například v Řecku je, že věci dobře nefungují, že reálné hospodářství nefunguje a že eh, vláda schvaluje opatření, která nejsou realizována. Eh, já si myslím, že eh, nesmíme jenom eh, mačkat eh, plyn jako v autě a potom nic nedělat. Musíme skutečně tu energii přenášet také do kol, aby se celá ta snaha přenesla do reálného hospodářství, aby se zlepšila konkurenceschopnost, protože to je zdroj našich problémů. Děkuji. Miranda per un minuto. Děkuji a nyní má slovo paní Miranda na minutu. Pane komisaři, Evropa v této chvíli má nejlépe vzdělanou generaci eh, mládeže, nejlépe připravení absolventi ze všech dob. Je to také generace ale s menší mírou zaměstnanosti a eh, vystavena tedy prekérním eh, podmínkám pracovního trhu. V této chvíli, když se diskutuje o reformě politiky soudržnosti, tak ukazatel nezaměstnanosti a především míra nezaměstnanosti mládeže by měl být jeden z ukazatelů eh, pro eh, budoucí eh, měření příjmu do národního důchodu a především mm, v zemi, jako kde tedy polovina mládeže mm, mm, mladších 25 let je nezaměstnaná. A oni potřebují stabilní pracovní podmínky, spravedlivé pracovně právní smlouvy a mm, zde třeba e, Španělsko potřebuje tedy e, e, reformovat svůj trh, ale mm, zatím ta opatření všechna jsou protisociální, co se u nás rysují A zde máme velkou nezaměstnanost mládeže a my očekáváme, že mm, ta krize by neměla být takovým alibi pro takové reformy pracovního trhu, které v podstatě budou znamenat pouze škrty, škrty. A malé střední podniky musely eh, často bankrotovat právě kvůli krizi. Děkuji a nyní má slovo paní Ernst Minuta. Dámy a pánové, to jsem udivena eh, poněkud eh, po té, co pan Barozo a jeho kolegové z rady celá léta eh, provozovali takovou politiku, že se úspěšně vytvářela různým způsobem sociální politika. A najednou se objevuje celá řada nezaměstnaných a opravdu to udivuje, protože když se podíváme do, na evropskou televizi, tak tam se hovoří všude také o dodatečných prostředcích sankcích. Já jsem se chtěla zeptat prostě, v jaké zvláštní pokladně, pane Háne, máte těch 82 miliardy ehm, v podstatě už eh, jsou to prostředky, které jsou rozplánovány. Dámy a pánové, neměli bychom pracovat s triky, neměli bychom hovořit tak, eh, jako bychom všichni dostali dostatečné množství prostředků. Jak je to například s Irskem? Eh, ti už vyčerpali do své prostředky, jaký typ dáte těm pro řešení problémů s nezaměstnaností mladých. Potřebujeme určitě nějaký pohon eh, v vyřešení všech těchto otázek. Potřebujeme ovšem na to reálné prostředky, musíme stát eh, za svým a potřebujeme také rozumnou ochranu před výpovědí nebo skutečně práci důstojnou člověka. A musím říct si také to, co nepotřebujeme v následném období nepotřebujeme makroekonomické kondicionality, nepotřebujeme to, abychom to řešili nyní na trhu. Co to potom znamená? Děkuji. Grazie, la paro- Děkuji. Nyní má slovo paní Lukačevská na dvě minuty. E, děkuji bardzo, paní předsedající. Mnohokrát, mnohokrát děkuji, paní předsedající. Hospodářská situace a vysoká nezaměstnanost mladých, eh, to je něco, co si vyžaduje naléhavé kroky. Proto jsem ráda, že Evropská komise a předseda Barroso si povšimli tohoto programu a že by chtěli přesměrovat strukturální fondy a e, zacílit je především na malé a střední podniky a na boj proti nezaměstnanosti mladých. Nicméně otázka je, jestli jsme schopni to udělat efektivně e, a snadno a jestli těch 82 miliard eur, které zmínil eh, předseda komise, je skutečně dostupných. Také je otázka, jestli členské státy chtějí přesměrovat prostředky ze strukturálních fondů. V současné době více než 20 mladých lidí v Evropě je nezaměstnaných a to je průměr. Takže samozřejmě, když budeme ho hovořit o nezaměstnanosti, musíme se soustředit na efektivní využívání prostředků pro boj proti nezaměstnanosti. Je důležité, aby se financovalo školení a vzdělávání, aby mladí lidé měli dovednosti potřebné na pracovním trhu. Samozřejmě hlavními poskytovateli nových pracovních míst by měly být malé a střední podniky. Statisticky ukazují ale, že jenom 3 malých a středních podniků se snaží o inovace. Celá řada malých a středních podniků nechce žádat o evropské prostředky, protože postupy jsou složité a nepříliš jasné. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že efektivní malé a střední podniky jsou zásadní pro růst HDP, pro boj proti nezaměstnanosti a pro zajištění hospodářské stability. A pane komisaři, během eh, dnešní rozpravy eh, tisíce, statisíce lidí v Evropské unii čeká na její výsledky. Já bych se chtěla zeptat, jak konkrétně plánujete podporovat malé a střední podniky a jak konkrétně chcete bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, a tak aby pomoc byla co nejefektivnější. La parola, Děkuji. Hm, a nyní má slovo paní Ulfskok, minuta 30. Paní předsedkyně, jeden z největších dopadů hospodářské krize je nezaměstnanost mladých. Až 50%, jak jsme dnes již slyšeli v některých členských státech. Již před eh, evropskými volbami v roce 2009, čili v době volební kampaně, pan Barozo sliboval, že eh, řešení otázky nezaměstnanosti mladých eh, bude jednou z priorit. Jsou ovšem velká očekávání a také velké potřeby. Je potřeba něco dělat. Nemůžeme Eh, opustit eh, v těchto problémech eh, mladé lidi. Máme téměř 100 miliard eur a bylo by docela dobré, kdyby se tyto prostředky mohly využít. Je to sice opožděně, ale přesto by to bylo dobré. Tyto prostředky se budou brát ze strukturálních fondů. Znamená to, že tím pádem se v tom žebříčku potřeb umistují nejníže, že je možné je nejsnáze použít. Existují podle mého názoru jiné možnosti. Jak dlouho to bude trvat, eh, protože eh, mezi mladými lidmi v Evropě panuje značná panika, je třeba to vyřešit. To. Děkuji, na minutu má slovo pan Chrysogelos. Mnohokrát děkuji. E, je zde určitý protiklad. Hovoříme o sociální soudržnosti, ale současně e, komise prosazuje politiku, která vede k nezaměstnanosti a také k tomu, že v Řecku zanikla celá řada malých a středních podniků. Víte, že v Řecku nezaměstnanost eh, mladých je 48%. Celkově je nezaměstnaných 20,9% eh, lidí. A eh, důsledku nového eh, memoranda se mladí lidé, mladší 25 eh, let, eh, nutí k tomu, aby měli výrazně snížené platy. Musí si vystačit s platem 440 eur, i když pracují 8 hodin denně. Se 440 eur se musí vystačit celý měsíc. To znamená, že celá řada mladých odchází z naší země. Existuje skutečně politika sociální soudržnosti? Souvisí tato politika nějak s podmínkami nového memoranda pro Řecko? Jestliže existují prostředky, které nebyly využity, mohly by e, být využity pro vytváření nových pracovních míst v Řecku. Nicméně já si myslím, že jsou potřeba další prostředky. Já bych byl rád, abychom se soustředili na politiky, které povedou eh, k boji proti krizi eh, v Řecku. Je potřeba soustředit se také na zelené hospodářství a na eh, politiku sociální soudržnosti. Mnohokrát děkuji a nyní na jednu minutu Marisa Matias. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Komise a vlády nyní chtějí přesměrovat prostředky ze strukturálních fondů na podporu malých a středních podniků. Minulý rok Evropská komise rozhodla, že pozastaví přidělování prostředků ze strukturálních fondů zemím, které nedodržovaly cíle, pokud jde o snižování rozpočtového schodku. Myslím si, že je třeba E, e, jednat, pokud takovéto e, výhrušky přijdou. Nicméně, pokud jde o toto pozastavení strukturálních fondů zemím, které mají příliš velký rozpočet, příliš velký deficit, je to stále ještě platné? Eh, mohou mít tedy některé země, jako je třeba eh, Řecko, Irsko eh, a další, mít přístup ke strukturálním fondům ve chvíli, kdy nedodržují tato pravidla? Minutu, děkuji. Minutu a 30 má slovo paní Tejšera. Pan Tejšera. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisáři po té, co jsme slyšeli, tak eh, máme zhruba 23 milionů nezaměstnaných a to je o 8 milionů více eh, mladých lidí nezaměstnaných, než tomu bylo v roce 2008. Evropská unie má celkem 24% nezaměstnanost. Ve Spojených státech je to 17%, v Japonsku 9%. Eh, potřebujeme prostředky pro podporu eh, hospodářského růstu, pro vytvoření blahobytu a pracovních míst. Komise oznámila, že Portugalsko dostane ze strukturálních fondů pouze 3 miliardy eur je to jenom 14 toho, co se předpokládalo, s čím se počítalo. Jde o to, aby se omezilo zadlužení, ale je třeba také podporovat například výzkum pro trh práce. Je velice důležité, aby tyto šance se využily, aby podniky měly možnost zaměstnat mladé lidi. Je třeba, aby se na trh dostavila opět dynamika. Jaká opatření chce učinit komise eh, ve členských státech, jako je například Portugalsko, eh, kdy se nacházíme ve fázi úsporné politiky. Jak chcete vytvořit blahobyt a vytvořit nová pracovní místa? Děkuji. Na minutu má slovo pan Tyrolian. Pane komisaři, tato iniciativa, eh, ta Eh, eh, vychází z dobrých premis. Samozřejmě vzdělávání musí být základní naší prioritou, zaměstnatelnost naší mládeže, to je důležitý předpoklad eh, i proto, abychom mohli zajistit udržitelný dynamický rozvoj. Já to říkám, ale nevím, zda ta celková naše akce je nějak koherentní. O tom mám pochybnosti, zda skutečně povede k růstu protože pořád ještě jsme eh, eh, vedeni takovou utkvělou představou, že je třeba šetřit, šetřit, šetřit, ale eh, mm, s tím nebude mm, zvyšovat se zaměstnanost mladých, ani nebudeme podporovat mladé, malé střední podniky. Naší prioritou je zaměstnanost mladých. A jak vysvětlíte, pane komisaři, váš návrh o 50% snížit některé ty fondy pro periferní oblasti, pro ty vzdálené oblasti, kde třeba ta nezaměstnanost je až 60%? jsou to regiony, kde jste se zavázal, že nechcete eh, je eh, podporovat a naopak jsou penalizovány. V čem je to spravedlivé? Toto rozhodnutí proto eh, je pro mě neakceptovatelné a budu proti. Děkuji a nyní má slovo pan Kadek, minuta 30. Děkuji, paní předsedající. Nejprve chci zopakovat, že zde ve Štrasburku je nám dobře. Ano. Pane komisaři, tento návrh eh, chce ukázat, že Evropská unie má eh, významné nástroje veřejných investic. Je to eh, samozřejmě teď těžká doba pro národní rozpočty o to je to důležitější. 82 miliard, které eh, nebyly tedy přiděleny v období 2007-2013, by se mohly přesměrovat na malé střední podniky a boj proti nezaměstnanosti mládeže. A já si kladu otázku, stejně jako paní Hybnerová, jaký je původ těchto prostředků a to byly tedy neplánované nějaké položky a již byly rozděleny mezi členské státy nebo se to nějak dotklo těch operačních programů. Já mám pochybnosti, zda vůbec mají být ty prostředky prostředky nějak přesměrovány, protože tím se může zcela eh, převrátit, eh, narušit eh, celé to programování fondů a navíc již máme zde prostředky, které se přidělují malým střední podnikům a e, mládeži a samozřejmě to musí zůstat naší prioritou i pro příští programovací období. Pan e, prezident Sarkozy, připomínám se ve Francii, rozhodl, že se zavede daně z finančních transakcí. Děkuji, pane předsedo, paní předsedající. Grazie, la parola. Děkuji a nyní má slovo paní Basesku minuta 30. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie nemůže překonat krizi, pokud se jí nepodaří podporovat mládež tak, aby e, mohla pracovat a, nebo podnikat. Potřebujeme tedy mladou pracovní sílu, abychom udrželi systém důchodů v Evropě, která stárne. A podle nejnovějších údajů Národní e, agentury pro zaměstnanost v Rumunsku více než, více než 100 tisíc mladých e, do věku 30 let je nezaměstnaných. A největší problémy ty mají při tom prvním eh, kontraktu, při prvním pracovním místě. 1,7 eh, miliard euro se tomu věnuje každý rok, takže všechny formy podpory mládeže a mladých podnikatelů je třeba uvítat proto. Nicméně komise by měla upřesnit, zdali hodlá snížit eh, ty částky přidělené státům, které jsou méně schopny čerpat, absorbovat fondy, ale právě já myslím, že tyto státy by se měly podporovat, aby zlepšili tu schopnost čerpat eh, fondy a eh, snížení míry spolufinancování. To by mohla být cesta. Já bych chtěla, aby komise nám předložila akční plán, jak využít těch 22 miliard z Evropského sociálního fondu eh, v programech eh, pro vzdělávání. Zdůrazňuji, že je třeba vyjasnit si metodiku, tak abychom mohli dát určité záruky na eh, mm, mm, mm, tomu, že budou se financovat aktivity pro mladé podnikatele. Děkuji, pan Kelly, minuta 30. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A bez pochyby největší výzvou pro nás je vytvořit nová pracovní místa v Evropě a také zajistit hospodářský růst. A pokud se nám to povede, bude to určitě dobré. A zde máme návrh přemístění prostředků ze strukturálních fondů na tyto účely. A pokud jde o Irsko, eh, to je země, která už využila strukturální fondy. Eh, jakým způsobem by Irsko mohlo využít tyto eh, prostředky? 82 miliard to je hodně peněz. Je to, jsou to 3 miliardy na členský stát a ještě miliarda zbyde. To nám může hodně pomoci řešit současnou situaci. Nicméně, abych apeloval na několik věcí. Za prvé, flexibilita. Flexibilita je zásadní, protože když nebude eh, daná pomoc, nebude efektivní, takže eh, je třeba zapojit soukromý sektor, ať už jde o vzdělávání nebo školení eh, či poskytování příležitostí. Dále vzdělávání musí být praktické, nikoli jenom formální, a které je často poskytováno státem. Tak je tomu přinejmenším v Irsku. A v neposlední řadě komunikace na místní úrovni. Je třeba e, upozornit mladé na to, že zde budou příležitosti, kterých mohou využít tak, aby zůstali, získali v budoucnosti pracovní místa. Mnohokrát děkuji. La parola all'onorevole Lavia per un minuto e trenta. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, Paní předsedající, pane eh, komisaři, eh, takže to, co nyní probíhá v Evropském výboru eh, pro eh, rozpočet eh, tak a další činnost jasně ukázalo, že evropské instituce se harmonicky dohodly na tom, jaké mají být naše cíle, to znamená podporovat růst a to i prostřednictvím boje proti nezaměstnanosti, a to především mladých lidí. A proto vítám to prohlášení, že těch 82 miliard by se mělo eh, přesměrovat tedy z toho období 2007-2013 směrem na malé střední podniky, protože to je E, něco, co je mm, vlastně páteří naší ekonomiky. To nám ukázaly i statistiky. Malé střední podniky představují 85 pracovních míst, které byly vytvořeny v letech 2002-2010. Proto je třeba vyvinout společně úsilí a snažit se synergicky o spolupráci mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem, tak, abychom přesměrovali tyto zdroje, které mají k dispozici členské státy a nasměrovali je na tyto priority priority. A to především na ta opatření, která jsou schopná konkrétně řešit tento problém a zvrátit eh, osud našich mladých. Já bych rád, aby pan komisař specifikoval ty aktivity a ty programy eh, v rozpočtu a aby eh, i hm, přesně řekl, co bude nasměrováno na malé střední podniky, protože to je třeba posílit a tím snížíme i míru nezaměstnanosti mládeže. Děkuji, paní předsedající. A nyní má slovo na minutu a třicet pan Nikulesku. Děkuji, paní předsedající. Návrh komise je velice štědrý a jsem si jist, že mm, je veden dobrými úmysly, ale komise e, uznává, že nejde o nějaké promrhané prostředky, ale že jde o prostředky na důležité projekty a na malé střední podniky, především je to nasměrováno a na mládež. A mm, takové přesměrování prostředků může být blahodárné pro ty státy, které chtějí více investovat v těchto oblastech, ale je třeba e, potom i, aby každý stát si zvolil individuálně ten způsob. Je zde určité podezření, které se týká rozdělování prostředků mezi členskými státy a to je velice nebezpečné takové podezírání je třeba, abychom eh, mohli flexibilněji interně eh, přesměrovávat ty priority, protože to je problém právě eh, evropských fondů. Zde je problém, že nemáme ty národní prostředky pro spolufinancování. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Higgins, dvě minuty. Thank you very much, Madam President. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegyni Hübner za to, že přišla s touto otázkou v pravou chvíli. Hospodářská krize naprosto zničila zaměstnanost mladých. Statistiky jsou děsivé. Nezaměstnanost mladých je pod 10% jenom ve třech zemích, v Rakousku, Německu a v Nizozemsku. Jinde je to dramatičtější. V Pobaltí, v Irsku, v Řecku, na Slovensku nezaměstnanost mladých lidí je více než 30%. Ve Španělsku, ve Španělsku je to více než 40%. To je odliv mozku, který si nemůžeme e, dovolit. My stárneme, potřebujeme mladé lidi, potřebujeme pracující, kteří budou schopni čelit novým výzvám. A abychom zabránili tomuto odlivu mozku, musíme poskytnout eh, příležitosti mladým lidem. Jsou mladí, jsou inteligentní a často jsou i vzdělaní. Pokud je chceme eh, si udržet eh, ve svých zemích, já hovořím především o své zemi, kde je špatná hospodářská krize. V Irsku celá řada mladých lidí je vzdělaná a odchází například do Austrálie nebo do Kanady a často se nevrací. A často hodně věcí eh, slibujeme malým a středním podnikům. Malé a střední podniky eh, jsou zodpovědné v mé zemi za 60 pracovních míst. Já souhlasím s tím, co říkal kolega Sean Kelly. Je potřeba, abychom měli flexibilitu, aby zde nebyla eh, přehnaná byrokracie. Celá řada programů eh, je málo eh, využité, využita, protože tyto programy nejsou dostatečně flexibilní. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo na dvě minuty paní Kraca. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Otázka, o níž diskutujeme, je velice důležitá, protože se vztahuje právě na mladé lidi. To je kapitál Evropské unie a je to obtížné v době hospodářské krizi. Není, platí to pouze pro země, které mají v současné době hospodářské problémy, jako je Řecko, ale i jinde. Eh, mladé lidi eh, potřebujeme jak na vnitřním trhu, tak i mimo Evropu. Eh, určitě je důležité posilovat podniky, které by mohly zaměstnat mladé lidi, aby využili jejich talenty a eh, mohli vyčerpat jejich potenciál. Je to důležité. A strukturální fondy eh, jsou samozřejmě základním nástrojem pro Evropu, jedním z mechanismů solidarity a to je něco třeba, co nám také v současné době chybí. V 82 miliardy eur mají být přesměrovány. Má to být v rámci obvyklých politik. Velice často se stává, že chybí prostředky, pak existují organizační problémy, aby prostředky, které jsou k dispozici, byly správně využity. Ovšem, e, důležité jsou oblasti, jako je například technologie, inovace, výzkum. Pak jsem se chtěla zeptat na jedno. Mohou být prostředky použity skutečně pružině? Existují regiony, které mají velké strukturální problémy a potřebují bezprostřední řešení. Jsou eh, regiony, které jsou postiženy různými katastrofami. U nás v Řecku existuje něco takového jako očkodnění v případě přírodních eh, katastrof. Je možné tyto prostředky flexibilně použít? Děkuji. Grazie. Děkuji. Máme zde žádosti o Catch the Eye. Dám slovo všem zájemcům a prosím respektujte čas. Začneme eh, s panem Mikolášikem. Grazie, signora prezident. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, kolegové, kolegyně návrh předsedy komise Barosa, aby členské státy přesměrovaly prostředky, které se mají ještě přidělit ze strukturálních fondů EU na pomoc malým a středním podnikům a na boj proti nezaměstnanosti mladých. Ehm, to způsobilo v mnoha členských státech rozpaky i nejistotu ehm, v souvislosti s přesměrováním prostředků. Je pravda, že současný stav čerpání evropských fondů v průměru představuje asi třetinu evropských fondů na období 2007 až 2013. Implementace politik během posledního roku 2011 ale zrychlila a minimálně dvě třetiny alokovaných zdrojů a v některých případech i veškeré zdroje už byly vyčerpány. A to znamená, že členské státy samozřejmě mají zájem využívat tyto prostředky a také se o to snaží. Děkuji. Grazie. Děkuji. Paní Lukačevská má slovo nyní. Slychať? O, děkuji bardzo. Pane komisařu... Za... Už se slyšíme? A pane komisaři, já se hlásím o slovo po druhé, protože mě skutečně znepokuje situace v oblasti školení a vzdělávání. Miliony eur se utrávají na neefektivní, utrácejí na neefektivní vzdělávání. Statisticky je to v pořádku, školicí společnosti jsou spokojené, protože lidé, kteří pro ně, kteří pro ně pracují, mohou si podřet své pracovní místo a jsou zde e, finanční pobídky, aby lidé se účastnili školení. Nicméně e, to lidem nepomůže dostat se na pracovní trh. E, je to jenom školení kvůli školení, ale lidem to skutečně potřebné dovednosti nedává. Takže, pane komisaři, můžete mi říct, zda existují nějaké studie, jak nákladné je navrátit jednoho nezaměstnaného na pracovní trh a jaký je podíl prostředků z evropských zdrojů s ohledem na počet nově vytvořených pracovních míst. Děkuji, paní Beres. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, nicméně nesmíme zapomínat na to, že tento návrh podstatě takovou protiváhou eh, eh, tomu takzvanému zlatému pravidlu, protože, tato, protože nová slova obsahuje, obsahuje pouze jedno ustanovení pro růst a zaměstnanost. Na jedné straně máme tu smlouvu, zakladající smlouvu, a na druhé straně to prohlášení, eh, které vy teď musíte realizovat a vy hledáte dobré nápady pro zaměstnanost mladých. No dobře, takže se podívejte na mm, práci toto parlamentu. My jsme již připravili zprávu o zaměstnanosti mládeže a já si myslím, že tam naleznete dobré náměty. A pokud jde o čerpání strukturálních fondů, tady eh, eh, nás zaráží eh, mm, ty různé kontradikce, ty rozpory v kolegiu komisu, komisařů. Na jedné straně třeba kompenzovat to zlaté pravidlo, tedy zmobilizovat strukturální fondy, ale mm, na druhé straně nemůžeme to využít pro penalizaci členských států. Vy jste si zvolili cestu takové koherentnosti, ale jak tedy akceptujete, že zde máme mm, Evropskou unii, která kulhá? Potom je to ta diskuze o finančních výhledech. V zásadě eh, to, s čím přišel pan Barroso, to nám zneklidňuje. Evropský rozpočet eh, neměl by mít k dispozici eh, takové zdroje, zdroje, které by bylo možné zmobilizovat podle ekonomického cyklu, které by působily proticyklicky. A mm, takže ty vaše návrhy, které se týkají budoucího schématu strukturálních fondů, je to skutečně dobře adaptováno e, té krizi, kterou teď zažíváme v Evropě? Děkuji, e, paní Tikau. Grazie. Děkuji, paní předsedající. E, Evropská rada se zavázala, že Eh, tedy v březnu přijme takové základní orientace a bude zdůrazňovat růst a konkurenceschopnost. Je tedy důležité mít eh, eh, správnou metodu, jak přesměrovat evropské zdroje směrem ke zaměstnanosti a růstu. Ale to musí probíhat v určitém rámci určitých limitů, které budou příslušet každému členskému státu. To znamená, je třeba především stimulovat zaměstnanost, především zaměstnanost mladých, ale tak i tímto eh, stimulovat fungování celé ekonomiky a malých středních podniků. A je třeba eh, především eh, stimulovat ty státy, které nyní konsolidují své finance a které zažívají nejenom ekonomickou krizi, ale i sociální krizi, protože máte mládež, která třeba třeba nedostává žádnou sociální pomoc, žádné dávky a je třeba jako ukazatel vzít míru e, zaměstnanosti a ne míru nezaměstnanosti. Děkuji. Grazie. Děkuji. E, a nyní má e, slovo pan Ferreira. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Prohlášení o přesměrování prostředků není dostatečně jasné. Toto prohlášení je součástí rétoriky, která se snaží ehm, nějak ehm, zakrýt ehm, špatné výsledky Evropského summitu. Neustále se opakují schůze, které voladí po eh, útoku na naše pracovní místa, snaží se eh, zjednodušovat eh, propouštění. Předseda Evropské komise řekl, že 82 miliard eur bude dostupných eh, všem členským státům. Nicméně 40 ehm, z toho jsou peníze, které by Portugalsko mělo platit MMF v rámci takzvaného fiskálního kompaktu. V rámci přesměrování prostředků je potřeba především zvýšit strukturální fondy, tak abychom mohli spolupracovat v rámci solidarity a nemít jenom tuto propagandu. Je potřeba, abychom bránili politikám, které ničí pracovní místa a která, které dusí malé a střední podniky. Děkuji. Grazie la parola. Děkuji a pan Paškan má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pan... Děkuji za slovo, paní předsedkyně, pane komisaři. Mladým lidem je třeba dát práci. Politizovat můžeme potom. Proto bych chtěl ocenit pohotovou reakci Evropské komise na aktuální situaci na trhu práce. Když ve více zemích, kde prudce vzrostla nezaměstnanost mladých lidí, Návrh podpořit malé a střední podniky a projekty eh, podporující zaměstnanost mladých dodatečnými finančními prostředky je správným krokem ke zvrácení současného stavu. V některých zemích nezaměstnanost mladých lidí přesáhla 10% a v, něch, v některých zemích dosahuje dokonce 50%. Jestliže si mladí lidé nevytvoří pracovní návyky, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu rezignují na hledání pracovních míst. Eh, lidé pak přežívají ze sociálních dávek a kdo bude vytvářet důchody, to asi nikoho nezajímá. Od toho existují strukturální fondy. Proto vítáme iniciativu Evropské komise s tím, že se budou podporovat malé střední podniky a podpora ne- zaměstnanosti mladých lidí. Je třeba flexibilně využít dostupné finanční zdroje. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Matula propunerea președintelui. Děkuji, pane, eh, paní předsedající. Návrh eh, pana Barosa Eh, hodlá eh, překonat krizi a aplikovat opatření. Jejímž cílem je skonsolidovat malé střední podniky a snížit nezaměstnanost mladých. Ale eh, změna rozdělení těch částek, které nebyly vyčerpány, musí vzít do úvahy smlouvu a to, že je třeba respektovat kompetence i krajů a nižších územně správních celků obcí. A mm, e, otázka je jednoduchá, to znamená, nějaký členský stát e, může přijít o strukturální fondy, na které jinak by měl nárok e, po tomto přesměrování fondů a mm, cílem tedy přece politiky je snížit, mm, ten, snížit ty problémy daného regionu, aby nebyl tak opožděný oproti ostatním a takže je třeba si upřesnit rámec pro aplikaci tohoto návrhu a po, mm, jak se bude dodržovat ten základní cíl politiky soudržnosti, to znamená přeosměrování těch 82 miliard by mělo si do úvahy eh, to, že ty finanční programy by měly být flexibilní, měl by se usnadnit přístup k financování a zlepšit se i eh, administrativní eh, kapacita příjemců fondu. Děkuji a pan Alves. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Pane komisaři,

návrh předsedy Barosa na přesměrování prostředků ze strukturálních fondů na podporu eh, malých a středních podniků a na boj proti nezaměstnanosti mladých, to je něco, co musíme skutečně eh, uvítat. Obzvláště v ekonomikách, eh, která, které musí provádět velice mnoho úsporných opatření, jako například Portugalsko. Potřebujeme vnější zásah, abychom mohli financovat malé a střední podniky prostřednictvím bankovní bankovního systému. Tato pomoc bude důležitá pro regiony, jako jsou Azory, eh, aby eh, se tak zlepšila situace. Eh, je třeba posílit naši ekonomiku prostřednictvím podpory malých a středních podniků. Tím je možné přispět také ke zmírnění nezaměstnanosti mladých. Celá řada mladých lidí je dobře vzdělaná a přesto mají problém nalézt práci. A nicméně mě by zajímalo, pane komisaři, jak skutečně dojde k přesměrování prostředků a jak budou do tohoto postupu zapojeny regiony. Děkuji a nyní má eh, slovo kolegyně Regner. Děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji, pane komisaři. Co se týče těch radikálních úsporných opatření, jsou eh, veškerá opatření pro podporu malých středních podniků a eh, pro podporu zaměstnanosti mladých lidí jsou opravdu světlem na konci tunelu. Já jsem Rakušanka, jak víte, pane komisaři, a proto Evropská rada, vítáme také to, co Evropská rada prezentovala u nás máme eh, duální přípravu pro povolání, ale zásadně eh, jsme proto, aby mladí lidé měli důvěru v to, že jejich zaměstnání je zajištěno. Cílem Evropské unie je jakási garance zaměstnanosti mladých. To je určitě dobré. Do konce roku 2013 eh, máme zhruba 10 miliard, které by měly být eh, dány na podporu eh, zaměstnanosti a vzdělávání zhruba 2 milionů mladých Ovšem nejde, nejde to v souladu o desetiprocentního snížení kofinancování. Eh, říkáte to jinak, pane komisaři, protože tyto prostředky se pak používají opět někde jinde. To A poslední eh, příspěvek má eh, pan Perdegast. Paní Perdegast. Děkuji. Minulý měsíc proběhla neformální rada a předseda Barroso tam zavedl koncept takzvaných akčních týmů. Tyto akční týmy by měly fungovat v osmi členských státech, které tam jsou nejhůř, včetně Irska měly by se soustředit na přesměrování prostředků ze strukturálních fondů na projekty pro boj proti nezaměstnanosti mladých. Nicméně je problém, abychom měli nové programy a tyto eh, programy financovaly eh, z prostředku na staré programy. Potřebujeme dodatečné peníze. Eh, zároveň je nutné, abychom se snažili zlepšit situaci mladých, abychom zajistili, že budoucí generace nebude přehnaně zatížena touto krizí. Je nutné, aby mladí lidé měli přístup k odpovídajícímu vzdělání a školení. Děkuji, tím jsme uzavřeli rozpravu. Pane komisaři Háne, prosím. Děkuji, paní předsedající. Diskuze ukázala, že zde v parlamentu eh, všichni výborným způsobem znají eh, funkčnost, eh, fungování eh, strukturálních a kohezních fondů. A to je opravdu velice příjemné zjištění. Na druhé straně diskuze ukázala také, že strukturální fondy jsou velice obsáhlým eh, nástrojem, vůbec nejrozsáhlejším nástrojem v Evropské unii. A příslušným způsobem se s jejich eh, pomocí dají realizovat eh, cíle. Iniciativa pana Baroza ohledně brizantní situace zejména v oblasti nezaměstnanosti mladých Eh, ukázala, že je třeba jednat. A je úplně jasné, jaká pravidla hry existují v, eh, ve strukturálních fondech. Jde ale také o to ukázat, že v současné době máme zhruba asi tak částku 80 až 82 miliard eur, které nejsou přiřazeny k žádným projektům. A proto je zcela legitimní si položit tu otázku a je na místě, Eh, zeptat se, zda můžeme se podívat na to, zda ty prostředky, které ještě nejsou přiřazeny k projektům, mohou být použít přesměrovány někam jinam, ale samozřejmě jsou již přiděleny nějakým regionům, čili jestli nemohou být v rámci regionu přesměrovány a nasazeny pro rozvoj regionu. Nesmíme zapomenout na to, že gro operativních programů v letech 2005-2006 se odehrávaly na základě úplně jiné hospodářské situace. Diskutovalo se o tom, dohodlo se to a také se to schválilo. A proto je nutné a také na místě na základě aktuální situace si položit otázku, zda zde mohu zcela zaměřeně něco, něco změnit. Komise to nabídla a v současné době až nyní do konce února eh, v těch zemích, kde je nejvyšší nezaměstnanost mladých, se o tom může na místě hovořit s příslušnými orgány a institucemi v členských zemích. Eh, na začátku března také komise o tom podá první ústní zprávu o těchto jednáních. Ale eh, v rámci činnosti mého eh, kolegy Andora probíhají rozsáhlé práce k tomuto tématu. A chceme vytvořit příležitosti pro mladé lidi které jsou zaměřeny na předložení návrhů, co vše je možné udělat v boji proti nezaměstnanosti mladých. A právě tato řešení mají být ušita na míru těm členským státům, které to potřebují a tam mají být také realizovány, aby se našla řešení pro rozvoj každého jednotlivého regionu i subregionu a kde je možné zlepšit situaci samozřejmě je férové, abychom řekli, že to nejde ze dne na den, že nemůžeme docílit ze dne na den zlepšení, zmírnění situace. Ale ten cíl je, že máme absolutně nyní tu dobu na jednání. Musíme všichni tahnout za jeden provaz, tak jak to vyznělo v dnešní diskuzi. A jsem přesvědčen o tom, že již za několik týdnů budeme mít první znatelné úspěchy, eh, především v boji proti nezaměstnanosti mladých v Evropě a že to budeme moci také dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tím jsme uzavřeli rozpravu. A podle programu nyní má, nás čekají